Il Presidente. Dobrý den, kolegové, kolegyně. První bod programu to je zpráva paní Kingy Gál o základních právech v Evropské unii. Účinné provádění po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost. A dám úvodem slovo paní zpravodajce Kingze Gál na čtyři minuty. Prosím, máte slovo. Thank you, president. Děkuji. Pane předsedo, milí kolegové, přijetí Lisabonské smlouvy eh, eh, i eh, Eh, zakotvuje eh, takovou vizi silné Evropy a i dává možnosti občanům uplatňovat tuto vizi, což platí také pro ochranu základních práv. Na rozdíl od předchozího období výroční zpráva o základních právech eh, Eh, vychází z tohoto nového právního základu, z nových posílených kompetencí evropských institucí a dívá se z tohoto pohledu na tuto situaci. Cílem je tedy přijmout nový globální přístup k ochraně základních práv. Od prosince 2009 ochrana základních lidských práv se opírá o několik pilířů je to, jednak eh, základní, je to jednak listina základních eh, práv, která se stala závaznou po přijetí Lisabonské smlouvy a dnes je to vlastně takový referenční dokument, referenční norma pro komunitární legislativu. Další základní pilíř mm, to je Evropská umluva základních práv, ke které Evropská unie, respektive Evropské společenství hodlá přistoupit. Ale záruky eh, lidských práv eh, zakotvené eh, v právních řádech členských států zůstávají také významným pilířem. Instituce rovněž budou i nadále posilovat tyto právní základy i nové portfolio eh, základních práv eh, uvnitř komise a pracovní skupina rady a agentura základních práv, to jsou novinky. Chci upozornit na eh, to, jak je důležité, aby tyto instituce a mechanismy fungovaly efektivně a transparentně. Ať jde o jejich rozhodování, ať jde o přijímání norem, předpisů, je třeba, aby tyto instituce ale se neduplikovaly, nejednaly paralelně, ale aby vzájemně působily v interakci a vzájemně se zamýšleli nad eh, svými respektivními rozhodnutími. My zde reagujeme na sdělení komise. Hlavním cílem naší zprávy je zdůraznit to, že výchozí bod, základní premisa pro všechna základní práva musí být občan. To znamená, my musíme poskytovat občanovi všechny užitečné informace, aby si byl vědom, jaká jsou jeho práva a aby byl schopen je uplatňovat. Je třeba, aby tento systém základních práv byl použitelný pro občana, poněvadž jejich hodnota má smysl pouze, pokud je možné je v každodenním životě uplatňovat. Je třeba, aby Evropská unie se stala ještě více důvěryhodnou pro občana. Je třeba tedy přijmout rychlá opatření, ale také i přijmout eh, střednědobé a dlouhodobé strategie jako integrace Romů, boj proti chudobě dětí a mládeže, jako je používání menšinových jazyků. To je pouze několik příkladů. Já doufám, že s tou zprávou, kterou zítra přijmeme, budeme schopni, schopni vyslat signí, signál radě a soudním orgánům v členských státech a dalším příslušným orgánům EU, tak aby tento systém základních práv se stal ještě účinnějším instituce a nástroje, ty již máme, je třeba je používat a jednat. Děkuji, děkuji paní zpravodajce. Zde chci přivítat paní komisařku Redingovou a dám jí rád hned slovo. Prosím, máte slovo, paní komisařko. Pane předsedo, dnešní rozprava o situaci na poli lidských práv v Evropě je nespírně závažná důležitá nejenom proto, že se odehrává deset let po vyhlášení eh, listiny, kterou, to jsme si připomínali na začátku tohoto měsíce, ale také proto, že to je první rozprava v parlamentu, která se věnuje tomu, čemu paní Gál říká nová polisabonská struktura lidských eh, práv a má naprostou pravdu. Je to nový začátek, pro lidská práva a základní práva a jejich význam v Evropě. A já chci poděkovat paní zpravodajce a všem členům výboru LIBE za jejich nesmírně hodnotný příspěvek do této debaty. Nyní máme právně závaznou chartu listinu lidských práv, která je součástí primární evropské legislativy. A nyní nás čeká úkol eh, převedení této charty do praxe. A právě z toho důvodu komise v říjnu schválila sdělení o strategii pro implementaci této charty. Klíčovým cílem komise je, aby práva, která jsou v ní vtělena, byla co nejúčinněji respektována, a to pro všechny obyvatele Evropské unie, které zastupujete vy. Charta musí být naším jakýmsi kompasem a my musíme eh, jít příkladem, zvláště při vytváření legislativy. A to se týká jak eh, interních příprav až po schvalování radou a parlamentem a uplatňování nových pravidel členskými státy. Komise eh, provádí systematické hodnocení dopadů eh, ve, na lidská práva všech možných návrhů. A to prostřednictvím takzvaného checklistu, který používají všechna, všechny odbory komise. A s potěšením konstatuji, že zpráva paní Gál podporuje tento přístup. Potrhuje zejména význam věnování pozornosti plnění eh, všech práv, které jsou vtěleny v listině, v celém legislativním procesu. Protože nestačí mít na stole nějaký návrh, který je v souladu s listinou. Ale také je potřeba dbát na to, aby jeho změny a úpravy byly rovněž posouzeny. A každá z institucí musí tudíž brát v potaz zvážení jakýchkoliv návrhů. A já e, tudíž vítám i návrh na zlepšení spolupráce mezi institucemi. Jakmile začne e, být nějaký právní nástroj platný v členských státech, musíme sledovat, jak je uplatňován při implementaci evropského práva člen, ze strany členských států. A já tady chci zopakovat, že klidně zahájím řízení pro porušení, když to bude nutné. Také se tady hovoří o významu přistoupení k Evropské umluvě o lidských právech. Rychlé přistoupení Evropské unie k této umluvě je vysokou prioritou pro komisi. Ehm, vyjednávání jsou již pokročilém stádiu a probíhá to všechno rychle a konstruktivně a pokud eh, to půjde hle dál, a já doufám, že tomu tak bude, tak doufám, že dospějeme k dohodě v první polovině roku 2011. Tím chci říci, že věci se hýbou rychle a dobře. Plně se také připojuji k tomu cíli zajistit hladkou spolupráci s mezinárodními organizacemi, což provádíme řádným běžným způsobem. Uvedu jen jeden příklad za všechny. Komise, pokud jde o, pr- práva, e, která jsou zakotvená v umluvě OSN pro práva dětí, tak také jsme hovořili o lidech s postižením, tak víme, že to jsou nástroje, které už platí i v, nejenom v členských státech, ale i na úrovni Evropské unie, tedy prostřednictvím té umluvy OSN. Paní zpravodajka také hovořila o agentuře pro základní lidská práva, která má svou významnou roli tím, že nám poskytuje spolehlivá a srovnatelná data ze všech 27 členských států v těch oblastech, kde může Evropská unie jednat. Chceme, abychom nezůstali u teorie, ale abychom to prováděli a převáděli také do praxe. Máme tady Task Force pro Roms, Romy a komise je pro, aby se rozšířila ještě, eh, rozšířil rozsah působnosti agentury také do oblasti soudní spolupráce v trestních otázkách a policejní spolupráce. Aby to bylo možné, Komise 2. prosince schválila návrh na změnu víceletého rámce, který vypočítává tematické oblasti, v nichž může agentura působit. A nyní něco nového, co myslím, že je v naprostém souladu se zprávou paní zpravodajky. A to je to, že tedy to, eh, ten nastoupený podnět v podobě Lisabonské smlouvy musíme udržet a na jaře 2011 komise publikuje první výroční zprávu o uplatňování charty listiny a ta, ta by měla potom se opakovat každé jaro. Bude to výroční zpráva a já myslím, že to je také moment, kdyby parlament mohl do toho procesu vstoupit a vyvolat eh, diskuzi o uplatňování eh, listiny v praxi. A jistě, že připravíme také naší první výroční zprávu o uplatňování listiny. A při té příležitosti budu věnovat obzvláštní pozornost zprávě Evropského parlamentu i dalším aktivitám Evropského parlamentu v oblasti lidských práv. A díky tomu, dámy a pánové, bude možné vést debatu eh, také nejenom mimo, eh, o lidských právech mimo Evropskou unii, ale každý rok budeme také hovořit o základních eh, právech a o tom, jak jsou uplatňovány členskými státy uvnitř Unie. A také samozřejmě, jestli instituce odvádí svou práci tak, jak mají. Děkuji, paní komisařko. A nyní začneme s příspěvky eh, eh, zpravodajů za politické skupiny a jako první má slovo pan Simon Busutil, minuta 30. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat zpravodajce za její zprávu. A děkuji jí také za to, že se soustředila ve své zprávě na tak důležité téma. Evropská úmluva o lidských právech a implementace evropského projektu je něco, co je zásadní. A to, že se na to Kinga Gál soustředila v letošním roce, je nesmírně podstatné. Já bych chtěl poukázat na to, že lidská práva jsou základními právy lidských bytostí, protože eh, někdy základní práva nejsou interpretována stejným způsobem. Lidská práva neznamenají, že bychom měli ignorovat koncept subsidiarity a že bychom neměli brát v potaz různé hodnoty v jednotlivých členských státech. Bohužel někteří využívají základní práva proto, aby eh, se vydávali eh, špatným směrem. A je nutné diskutovat také o tématech, jako je eutanázie a potraty. Měli bychom být ale opatrní a snažit se o to, aby základní práva aby byla připisována odpovídající důležitost v Evropské unii. A také je třeba dávat pozor na to, aby práva, která nejsou základními právy, nebyla za základní práva vydávána. V oblasti imigrace eh, pro imigranty existují velice důležitá práva, ale nevždycky se jedná o práva základní. Měli bychom se soustředit také na bezpečnost v této oblasti a na důležitost ochrany osobních údajů. Na závěr bych chtěl říci, že potřebujeme základní práva a jejich ochranu, ale potřebujeme, aby byla realistická. Děkuji, pane Busutile, a apeluji na všechny kolegy, aby respektovali jim přidělenou řečnickou dobu. A teď dám rád slovo paní Beňové za socialisty demokraty. Mnohokrát děkuji, pane předsedo, kolegové, kolegyně, paní komisařko. Chtěla bych poděkovat paní kolegyni Gál zpravodajce, protože si myslím, že se jí podařilo naplnit hlavní cíl zprávy a to je vyjasnit úlohy, které budou mít jednotlivé instituce a mechanismy v nové postlisabonské architektuře základních práv. Tři oblasti jsou zásadní. Je důležité, aby Unie chránila nejenom práva svých občanů, tedy lidí na území EU, ale je nutné, aby Evropská unie byla lídrem na celosvětové úrovni. Z tohoto hlediska může sehrát klíčovou roli nově vytvořená ESVČ. Chtěla bych vyzvat komisi, aby struktura, zdroje a aktivity diplomatické služby vypadaly tak, aby evropská diplomacie mohla i v zahraničí efektivně prosazovat základní práva. Za druhé, demokracie a lidská práva mají po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost eh, novou hlásnou troubu v podobě Evropské občanské iniciativy. Posiluje se zde úloha občanů Evropské unie a eh, lidé tak mají možnost iniciovat evropskou legislativu. A za třetí bych chtěla vyjádřit svoji spokojenost s tím, že zpráva vyzývá instituce a členské státy EU, aby posílili své snahy rozšiřování povědomí o základních právech. Na závěr bych chtěla poděkovat paní zpravodajce, že nám vyšla vstříc a že zpráva obsahuje také explicitní zmínku o boji proti chudobě a sociálnímu vyloučení a že se zde hovoří o aktivitách potřebných na ochranu základních práv. Děkuji. Děkuji paní Monice Beňové a nyní má na dvě minuty slovo paní Renáte Weber za eh, ALDE. Bez mikrofonu. It's on. <laughs> Kolegové, zítra odpoledne se budeme moci podělit o své názory, ale dnes se zaměřujeme na aktuální stav lidských práv Evropské unii. To znamená nejprve uvnitř Evropské unie a pak vně Evropské unie. To je správné pořadí, protože než kritizujeme druhé, měli bychom si uklidit před vlastním Prahem. A pokud chceme být bráni vážně, nesmíme zavírat oči před porušováním práv na naší domácí půdě. Já chci poděkovat paní zpravodajce Kinga Gál za tuto zprávu, která se zaměřuje na další postup v oblasti ochrany lidských práv a na další postup po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost. A hovoří nejenom o tom, kdo má zodpovědnost za co, ale také o jednotlivých tématech, které by měly být středem našeho zájmu v budoucnu. A já chci zdůraznit pouze několik aspektů. Byla jsem spokojená s postupem ve výboru Líbe o mechanismu jakéhosi zmrazení, kdyby nějaké sporné politiky nebo rozhodnutí národních států mohly být zmrazeny komisí, dokud nedošlo k přijetí konkrétního rozhodnutí o zahájení řízení pro porušení. Mám za to, že takový mechanismus by byl přidanou hodnotou při vytváření hodnotnější a důvěryhodnější politiky lidských práv Evropské unii. Já proto doufám, že tento mechanismus se eh, se bude moci také spolehnout na plnou podporu plenárního zasedání při zítřejším hlasování. Další aspekt se týká povinnosti a práva tohoto parlamentu vždy analyzovat situaci na poli lidských práv v členských státech a vyjadřovat se kriticky, včetně pojmenovávání jednotlivých vyniků, když to je potřeba. Weber. Děkuji, paní Weber. Nyní má na minutu a 30 slovo paní Ellen Flotter za zelené. Děkuji, pane předsedo. To je vynikající zpráva, první po přijetí Lisabonské smlouvy. Děkuji zpravodajce paní Gál za ní. Děkuji za její vstřícnost a plodnou spolupráci. Dovolte, abych zdůraznila čtyři aspekty vyplývající ze zprávy. Za prvé chceme aby komise hrála svoji roli ve světle nových prostředků, které má k dispozici teď po přijetí listiny základních práv, potom role Rómů a ty různé praxe, mm, špatné praxe s tím spojené. Zde si myslím, že komise skončila na půl cesty, protože skončila pouze u směrnice o volném pohybu a potom zde máme článek 21 listiny základních práv, který hovoří o zákazu, zákazu diskriminace Dále e, i zde e, bych velice rád, abychom tedy ratifikovali umluvu základních práv. A dále přidaná hodnota této zprávy spočívá v tom, že zdůrazňuje nutnost eh, včas detekovat potenciálně porušování a mít takový eh, systém včasného varování a i um, potom přijmout opatření při takovém podezření, tak aby všichni byli v souladu se základními právy. Také chci zdůraznit nutnost vytvořit systém prevence, který by se inspiroval třeba mechanismem univerzálního periodického eh, zkoumání stavu lidských práv, tak jak to dělají OSN. Je třeba, abychom byli zcela v souladu s tím, co děláme interně a externě. To se řekla paní Reding. Třeba eh, podepisování rádmistních smluv, to je velká výzva. My je často naslepo podepisujeme, ale mm, víme, eh, že eh, smíšený výbor, ze smíšeného výboru je parlament vyloučen. Děkuji, paní Flotr, a nyní na minutu má slovo pan Konrad Simanský za ECR, konzervativce a reformátory. Eh, Mnohokrát děkuji. Když vstoupila listina základní práv eh, v platnost, eh, vznikly tak dva systémy v Evropě. Eh, jeden vychází z jurisdikce Evropského soudu pro lidská práva a druhý z Evropského, z jurisdikce Evropského soudu nebo soudu EU. Já se domnívám, že je potřeba tyto dvě věci sladit. Listina základních práv nemůže být interpretována takovýmto způsobem, takovým způsobem, který bude vytvářet nové kompetence EU. Článek 51 to jasně stanovuje. Já se domnívám, že zde v tomto parlamentu bychom měli poukazovat na to, že otázky trestního práva, otázky sňatku a otázky potratů nemohou být regulovány na úrovni Evropské unie nebo nemohou být regulovány e, prostřednictvím jurisdikce nějakého soudu něco takového by vedlo eh, k oslabení důvěry v mezinárodní soudy. Děkuji a nyní pan Verža má smlouvu ze skupiny GUE. Máte, paní Verša, pardon, máte minutu a tři. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat naší zpravodajce za to, že byla vstřícná a chci poděkovat i stínovým zpravodajům, kteří přispěli ke kvalitě zprávy. Podle nás tato zpráva je důležitá, protože, eh, eh, protože vyvozuje eh, ty pozitivní důsledky z Lisabonské smlouvy, pokud bude účinně aplikována. To je důležité, tedy účinné, efektivní uplatňování základních práv. To je zásadní pro budoucnost EU EU. Nemůžeme tedy ale jenom zůstat u slov. Smlouva, charta lidských práv a mm, mm, brzy přistoupení k umluvě základních práv Rady Evropy, to je nový nástroj, který máme, který umožní EU a členům EU, aby překročili e, a přistoupili k nové etopě, etapě. Celá řada lidí říká, že je třeba se vrátit k základním, zásadním hodnotám Evropské unie, ale to jsou univerzální, nedělitelné hodnoty. To znamená, že e, celá základní práva zakotvená v chartě a v Evropské umluvě a ve všech e, e, mezinárodních lidskoprávních instrumentech mají jednu hodnotu. Žádné právo nemá přednost, třeba ekonomické právo nemá přednost před občanskými právy ani třeba právo na bydlení nemá přednost před eh, právem na vyznání a tak dále. Jsou to univerzální práva, která platí pro všechny stejně, bez ohledu na právní situaci, bez ohledu na státní příslušnost. Víme, že právo na to žít v rodině, právo na vzdělání, to jsou eh, práva, která jsou neustále pošlapávána téměř ve všech členských státech. Situace romů, bohužel, to je eh, toho jasným příkladem. Ano, říkám, a je komise Komise musí eh, přes, přísně rozhodovat o zahajování eh, řízení pro neplnění smluvních povinností, stejně jako to dělá v ekonomických záležitostech. A je třeba, abychom i v našich vnějších vztazích, v externích vztazích, aby v těch smlouvách o partnerství, aby Evropská unie přičítala lidským právům stejnou hodnotu, jako je ekonomika a podobně. Co Tunis, Tunisko, Kolumbie, Libie, to jsou jasné toho příklady, kde se to porušuje. A Eh, je, hm, jde tady přece o důvěryhodnost Evropské unie a o budoucnost naší vnější politiky. Omlouvám se, pane předsedo. Děkuji, paní Verža. A nyní má slovo paní Kristýna Morvaj, minutu 30. Köszönöm szépen. Eh, magyarként. Děkuji jakožto poslankyně za eh, Maďarsko a jakožto žena politička, tak jsem velice ráda, že eh, to je právě maďarská poslankyně, která eh, se ujela této zprávy o efektivnějším uplatňování základních práv. Je za to, za co je třeba jí poděkovat, je to významný dokument. Ale co chybí, co tam chybí podle mě, je mm, to, že se tam neklade důraz na klasická práva. A zde v Evropské unii nejenom jsou diskriminovány menšiny či Romové, ale také jsou zde problémy týkající se svobody projevu, svobody združování a další svobody jsou porušovány, což je i reflektováno v Maďarsku v situaci v letech 2002-2010. Nyní nedávno maďarský parlament přijal zprávu, která také i byla podpořena eh, judikáty soudu eh, vynesenými v letech 2002-2010, tedy za období socialistické vlády. Lidská práva byla porušována flagrantním způsobem. A já zde chci apelovat a zeptat se zpravodajky. E, ta e, je možné, aby i Evropská unie začala se zabývat situací stavem práv v Maďarsku a tou zmíněnou zprávou o stavu práv, protože to by mohlo vést k nějakým změnám tam. A dále i e, ty násilné aktivity, e, e, kterých jsme byli svědky, takže také bychom neměli o tom hovořit. Není to porušování základních práv v Evropské unii. A zde i místo předseda výboru Libe navíc pořád ještě přece byl členem tehdejší dočené socialistické vlády. Děkuji a prosím respektujte řečnickou dobu. Teď přejdeme k dalším řečníkům, kteří jsou zapsáni a začneme mm, panem Jakolínem minutu a tři. 30 vteřin. Děkuji, pane, pane předsedo, paní komisařko. Zde eh, kvitujeme s potěšením, že byla přijata tato eh, zpráva mm, mm, kterou eh, vyhotovila paní kolegyně Gál a která velice jasně mm, eh, hovoří o tom, jak jsou uplatňována základní práva. A pokud je o uplatňování práv, eh, zde dovolte pár úvah. My teď máme tu mm, chartu základních práv, která je teď obligatorně závazným dokumentem s Lisabonskou smlouvou a e, není pochyb o tom, že to, je k, e, že to je blahodárné pro osoby, pro jejich práva. Ale je třeba se podívat na konkrétní výsledky, kterých bylo dosaženo. A proto je třeba i vzít do úvahy eh, eh, stokholmský program a potom základní hodnoty jako solidarita, eh, integrace, boj proti terorismu, organizovanému zločinu. Je třeba vzít do úvahy, že princip subsidiarity samozřejmě nemůže být limitem pro uplatňování základních práv. My jsme teď v Evropě občanů, i brzy my i odsouhlasíme nové nařízení, které se týká legislativní, eh, legislativní iniciativy obchodování s lidmi. A eh, to je eh, další důležitý referenční předpis, který přijmeme. A cílem právě všech těchto nástrojů je dát větší důstojnost lidskému životu a je třeba ale se podívat na to, jaké jsou ty efektivní sankce za porušování. A zde mm, e, rok 2013, e, to je rok e, evropského občanství, a takže my bychom měli vyhodnotit právě, jaký je dopad těch všech nástrojů, které máme. Děkuji, pane Jakolíno, a nyní pan Michael Cashman na minutu. Před Lisabonský nebo post Lisabonský mám, je toho dost málo, na co bychom mohli být hrdi. Pořád můžeme být terčem diskriminace jenom proto, že jsme ženou. Žena si nemůže zvolit, co může dělat se svým tělem. Nebo na, můžete být diskriminováni kvůli věku, Eh, kvůli eh, pohlaví přesvědčení, pokud jde o pohyb služeb, tak nedochází k žádnému pohybu, nebo pokud jste v registrovaném partnerství, partnerství stejného pohlaví, nebo eh, můžete být rovněž terčem diskriminace a to na základě a pod záminkou subsidiarity. Takže máme dvourychlostní Evropu, kdy někteří jsou si rovní, jiní ne a my tu jen tak sedíme a neděláme nic a mezi tím roste xenofobie, rasismus, homofobie a transfobie a ano, podívejme se na to, co se děje Romům. Co pak jsme se nepoučili z druhé světové války, to jsme se nepoučili z 30. let, kdy jsme odvraceli zrak a nic jsme nedělali, jenom proto, že lidé byli jiní než my sami. Co pak nevidíme, že náboženství je zneužíváno jako zámenka ke zvyšování diskriminace proti uh, lesbičkám, gejům a uh, transexuálům a dalším. Co pak když se na to podíváme, tak když porušujeme práva druhých, porušujeme i vlastní. Nemáme na co být pešní. Děkuji, pane Kašmané. A nyní má slovo na minutu pan Van der Stop. Děkuji, pane předsedo. Je jasné, že Lisabonská smlouva vrhá nové světlo na základní práva. Nyní jsme se dostali do situace, kdy zde existují dvě různé jurisdikce, pokud jde o základní práva. A já se domnívám, že jsme se zde dostali na určité minové pole v právní oblasti. Dále bych chtěl říci, že eh, evropská práva mají primární postavení, ale v listopadu se objevilo rozhodnutí Evropského soudního dvora, C9309. A v tomto rozhodnutí se poukazuje na to, že eh, právo na ochranu osobních údajů a na soukromí eh, je jedním ze základních práv a souvisí s transparentností. Mě toto rozhodnutí velice překvapilo a mě by zajímalo, co si o tomto rozhodnutí Evropského soudního dvora myslí komisařka a jaký vliv to bude mít na budoucí legislativu v EU. Děkuji, pane van der Steppe. Na minutu a 30 vteřin má slovo pan Milan Zver. Děkuji. Takže za prvé, já chci poblahopřát paní zpravodajce za vynikající zprávu. Ano, je to pravda, v Evropské unii se vytváří nová situace na poli základních práv. Rozšiřujeme naši oblast svobody, to je skvělé, dokonce hovoříme o třetí generaci lidských práv, ale ochrana těchto práv zahrnuje také nápravu různých problémů z minulosti. Hovoříme také o nových generacích práv, ale zapomínáme na takové věci jako eh, restituce majetku skonfiskovaného v předchozích režimech nebo pochování osob, které, by, kteří, které byly brutálně zavražděny ve 40. letech v různých místech střední a východní Evropy. Jsme generací, která přijímá politická rozhodnutí a je naší zodpovědností napravit eh, tuto zvůli z minulosti. Jedině tehdy budeme moci mít čisté svědomí a budeme moci hovořit o třetí generaci práv pro současné a budoucí obyvatele. Děkuji, pane Zver. Paní Kinga Gönc, minutu. Pane předsedo, paní komisařko, Lisabonská smlouva Mm, znamená, že eh, listina základních práv se stává závaznou, čímž komise může eh, žalovat členské státy před eh, Evropským soudem. Ale mm, takové ty tenze vyplývající z mm, ekonomické krize také vedly k tomu, že se začala omezovat práva, práva na stávku, ekonomická práva, práva hromadných sdělovacích prostředků a vlastně i kvůli této krizi mm, ty základy právního státu se trochu otřásly. Je důležité, paní komisařko, abyste analyzovali situaci v členských státech a abyste byli ochotny jednat, eh, pokud dochází k pošlapávání těchto práv v členských státech. Děkuji paní Monika Lojsmakovej, minuta 30. În primul rând, felicitări King. Děkuji za prvé. Avem... Nejdříve bych chtěla pogratulovat Kinze za její zprávu. Máme zde společenství hodnot a principů, které se odráží v komplexní ochraně lidských práv. A to zahrnuje také listinu základních práv, která je nejmodernější kodifikací základních práv na regionální úrovni. Členské státy musí respektovat tuto listinu ve chvíli, kdy aplikují právo Evropské unie. A tato listina je přímo aplikovatelná na národní úrovni. Dále máme Evropskou úmluvu a máme také rozhodnutí Štrasburského soudu. Zde se zajišťují práva jednotlivých členských států. Je třeba, abychom se podívali na aplikaci těchto práv, práv ze Štrasburku, stejně tak jako práv Evropské unie. Musíme se snažit o reformu um, Štrasburského soudu a musíme se podívat na to, jaké dopady to bude mít. Členské státy jsou povinny přímo implementovat ustanovení zajišťující základní práva a musí je aplikovat prostřednictvím svých vnitřních institucí institucí. Máme tedy právní mechanismus a institucionální mechanismus. Základní věc je ale efektivní implementace a další důležitou věcí je koordinace kroků institucí. Pana Senisi. Děkuji a nyní paní Joana Senisin, minutu. Paní komisař. Pane předsedo, paní komisařko, vážení kolegové a kolegyně, za členění eh, listiny do práv Unie nerozšiřuje kompetence Evropské unie, protože listina je integrální nedílnou součástí našich politik. Takže já chci vyzvat polské eh, orgány, aby splnili svou povinnost a aby dodrželi tato práva, protože ten polský opt-out je čistě politické rozhodnutí na úkor našich občanů. Přijetí Eh, listiny je obzvlášť důležité v kontextu nadcházejícího polského předsednictví. Všichni Evropané musí mít stejná práva bez ohledu na místo svého bydliště. Bohužel v Polsku to všichni, tomu všichni vždy nerozumí a to i na úrovni soudů. Zvlášť eh, politování hodná je diskriminace vůči ženám. Měli bychom tudíž uplatňovat evropská práva pokud jde o ochranu proti násilí páchanému na ženách a tady bychom se měli pustit do činnosti. Děkuji. Na minutu má slovo pan Adam Kosa. Pani Adam Kosa. Eh, végre egy olyan jelentés pane předsedo, paní komisařko. Konečně máme zprávu, která dává dohromady různé aspekty lidských práv bez toho, aniž by dávala prioritu konkrétní oblasti, aby upřednostňovala nějaké oblasti. Já mm, jsem především spokojená, že tato zpráva zdůrazňuje rovnost příležitostí a zákaz diskriminace. Eh, základním východiskem to je eh, listina základních práv. Nejdůležitější eh, část mého příspěvku právě se týká této části a to je dodržování listiny, charty. To není možné, pokud hm, by evropská společnost neuznala, že jsou si všichni rovni. A musíme také uznat, že rovnost znamená rovnost zacházení především. Pokud někdo eh, je předmětem porušování práv, tak eh, je třeba, aby, eh, abychom té osobě pomohli, aby se cítila jako rovnoprávný občan. To je těžká cesta, ještě nás čeká hodně práce. Zpráva paní Gal je eh, na této cestě významným milníkem. Děkuji proto i za tuto významnou práci. Děkuji, říká pan předseda. Nyní začneme s KGTI. A musím hned předeslat, že jsme obdrželi 11 žádostí o slovo, ale z důvodu časových nemohu uspokojit všech 11 zájemců, lituji. A Eh, mohu akceptovat pouze šest žádostí o slovo, samozřejmě s tím, že budu respektovat pořadí a pluralitu eh, politických frakcí. A já se omlouvám předem těm, kteří nebohou, nemohou si vzít slovo. Eh, a nejprve dám slovo paní Aně Záborské. Minutu máte, paní Záborská. Děkuji, pan předsedo. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, ráda bych upozornila na jedno nebezpečí. Kombinace různých forem boje proti diskriminace může pést k diskriminaci. I o tom se mluvilo na setkání OBSE, které proběhlo minulý týden ve Vídni. Je to paradox, ale ve chvíli, kdy se antidiskriminační politika stane ideologií, lidé začnou být diskriminováni. Vidíme, jak samotný pojem diskriminace překonal hranice své definice. Pokud Evropská unie má nějaké vážné nedostatky v této oblasti, eh, je to eh, to vrátit eh, diskriminaci její původní význam. Někdy tento význam neznaje, neznají ani aktivisti, ani naše Evropská agentura pro lidská práva. Jsem proto pro demokratickou kontrolu této instituce. V opačném případě zůstane jenom finančně nákladnou přítěží reputace nejen Evropské komise, ale nepřímo celé Evropské unie. Mnohokrát děkuji. Děkuji. A nyní má slovo mm, pan Čabata Badži. Děkuji. Spravodajka eh, udělala vynikající práci. my eh, víme, že eh, pokud eh, tady to, co je zakotveno na papíře, nebude realizováno, tak to nebude už k ničemu. Proto je třeba efektivně uplatňovat základní práva. Já apeluji na paní Redinkovou, aby byla odvážnější než všichni muži v komisi dohromady, protože ona je odvážná, ona to již projevila vůči panu Sarkozimu a pan Baroso tehdy na ní apeloval, aby to nedělala. A teď před námi stojí velká výzva, protože velice brzy to bude právě maďarská vláda, která eh, eh, mm, porušuje eh, mm, práva médií, nerespektuje odborová práva a nechrání soukromé vlastnictví a mm, poněvadž ona Eh, odebrala úspory více než 3 milionům osob eh, z soukromých důchodových systémů a nyní se stane předsednickou zemí. Takže paní eh, Redingová by měla mít odvahu tyto země žalovat. Děkuji, říká pan předseda a nyní má slovo eh, další kolegyně. Takže máme se články 6 a 7 eh, um, mm, z základní listiny a máme zde i další předpisy a přitom kontinuálně členské státy porušují základní práva. Například v Itálii je to eh, právo hromady sdělovacích prostředků a kde i třeba atentáty, které páchá mafie, jsou pokryty státním tajemstvím a i zde navíc se tajně spolupracuje s různými režimy, jako je Rusko nebo Libie, což dobře víme, ale my nemůžeme přece jako Evropská unie zavírat oči nad vším tímto. My musíme mm, mm, aplikovat ty nástroje, které třeba již byly i přijaty a musíme e, trestat za porušování lidských práv a musíme i zmrazit ty národní předpisy a zákony, které potenciálně porušují základní práva. Mm, já bych chtěla, abychom používali články 6 a 7 smlouvy z titulu porušování základních práv, abychom posílili i mandát agentury základních práv. A teď eh, tato zpráva obsahuje eh, i řádu eh, důležitých aspektů, pokud jde o menšiny, žadatele o, ažil, o azyl, právo projevu a podobně. Proto je třeba tuto zprávu přijmout. Děkuji paní Alfano a nyní má slovo paní Figueiredo. Obrigada, senhor presidente. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Jak víme, existuje stále ještě hodně diskriminace v členských státech Evropské unie. A toto porušování práva se týká různých skupin populace, týká se různých menšin. Neměli bychom ale zapomenout na jednu formu diskriminace, a to je diskriminace vůči, vůči ženám. Diskriminace vůči ženám trvá v různých oblastech každodenního života a v nejrůznější míře. Má nejrůznější dopady a sílu v jednotlivých členských státech. Pracující ženy stále mají problém dostat se na trh práce. Ženy mají problém, eh, aby byly povýšeny během své kariéry a jsou obětí diskriminace, mají nižší platy než muži. To je něco, co se týká žen na pracovním trhu v celé EU. E, mezi platy existuje 18% rozdíl mezi muži a ženami. Je nutné řešit tuto formu diskriminace. Parolo. Děkuji kolegyně. Pan kolega Franz Obermeier. Pane předsedo, vstup EU k umluvě o lidských právech by mohl vést k tomu, že by um, Evropský soud pro lidská práva mohl rozhodovat o oblasti, které, která spadá do evropské legislativy. A zdá se, že tento soud může někdy rozhodovat účelově, protože jeden soudce poukázal na to, že zvláštním způsobem přistupuje ke stížnostem žadatelů o azyl. Něco takového je nepřístupné. Tento soud pro lidská práva se rovněž snaží bránit navracení lidí z z Rakouska do Řecka, co pak je Řecko nebezpečný, nebezpečnou zemí, je nutné si uvědomit, že zde by se snažil soud zasahovat do základních hodnot Evropské unie. Pokud tento soud nesouhlasí s evropskou legislativou, není možné, abychom ho uznali. Sáros. Děkuji a slovo má pan Mesároš. Pane předsedo, Evropská unie vždy eh, byla schopná jednat a stavět se kriticky mm, právě v zájmu dodržování lidských práv za svými hranicemi, ale uvnitř Evropské unie eh, často nebyla schopna toto činit, což nemůže pokračovat, protože mm, jde o hodnoty, které nás spojují. Zpráva paní Gál Eh, mm, popisuje všechny nástroje, které máme a říká, že musíme mít efektivní strukturu, architekturu a když dochází k porušování lidských práv, je třeba z toho vyvozovat důsledky, je třeba popohnat tyto státy k odpovědnosti. S tím nelze než souhlasit. Eh, souhlasím s paní komisařkou ve všech případech. Je třeba se snažit eh, zahajovat řízení vůči takovým členským státům, eh, včetně třeba i eh, to, té možnosti pozastavit přijímání vnitrostátních předpisů. Je třeba toto respektovat. Děkuji a poslední je paní Vidia Vinkevičute. Ačiū pirmininkė. Žmogaus teisų klausimų. Děkuji, pane předsedo. Otázka lidských práv je otázkou, která musí být řečena na úrovni EU, stejně tak jako na národní úrovni. Členské státy v této oblasti musí převzít odpovědnost. Také na úrovni EU je důležité, aby zde existovala strategie pro ochranu dětských práv. Je nutné, abychom takovouto strategii vypracovali, protože to na národní úrovni chybí. Je důležité, aby existovalo opatření proti sexuálnímu zneužívání dětí. Dalším problémem jsou práva lidí s postižením, protože tito lidé jsou také oběťmi diskriminace. Z tohoto důvodu je zcela zásadní, abychom měli strategie pro ochranu lidí s postižením. A rovněž situace dětí a žen je problematická. Proto je podstatné, abychom bojovali proti chudobě a sociálnímu vyčlenování. Děkuji. Nyní má slovo paní komisařka Redinke. Pane předsedo, dovolte, abych eh, poděkovala paní eh, zpravodajce a všem členům výboru, kteří pracovali na eh, tomto dokumentu a také chci poděkovat všem poslancům a poslankyním, kteří dnes si vzali slovo v rozpravě, protože ukázali tímto, že základní práva jsou velice významná a mm, zde já musím mm, vyjádřit souhlas s tím, co mm, zde zaznělo a to, že nadešla chvíle abychom se začali starat o základní práva uvnitř Evropské unie, a protože jenom tak můžeme důvěryhodně hovořit o základních právech za hranicemi Evropské unie. Toto zatím bylo trochu opomíjeno, ale již tomu tak do budoucna nebude. Také ta skutečnost, že jednou do roka eh, eh, komise mm, předloží Eh, zprávu o eh, aplikaci listiny základních práv eh, a hm, to bude obsahovat všechno, co zde jsme slyšeli, třeba konkrétní případy diskriminací, tak právě to bude příležitost, kdy budeme moci si jasně říci, co nefunguje a pokusit se toto napravit. A napravit jak? Zde je ta představa toho freezing mechanism, toho mechanismu eh, prevence, tedy zabrzdit eh, třeba přijímání nějakých předpisů, eh, když mm, bychom mohli intervenovat vůči členskému státu, který předložil nějaký návrh, nějaké opatření, nějakého nástroje. Toto potom vždy budou analyzovat moji odborníci a e, e, je pravda ale, že tento mechanismus je institucionálně dost komplikovaný. Teď musíme je ještě zanalizovat, e, do jaké míry je proveditelný. Prozatím ale se to jeví, že nemáme právní základ, abychom mohli přijmout takovýto mechanismus. Proto bychom museli novelizovat smlouvu, abychom vůbec takovýto mechanismus prevence mohli mít. Ta myšlenka zní dobře, je to lákavé. A e, my budeme studovat, jaký mechanismus bychom mohli přijmout bez toho, aniž e, bychom e, museli měnit smlouvy. Nicméně chci vás upozornit na jeden omyl, který často slýcháváme, že ta listina není absolutně aplikovatelná ta listina je aplikovatelná pouze, je aplikovatelná pouze, pokud členské státy provádí nějaké evropské předpisy. Třeba když mají transponovat, provést nějakou evropskou směrnici, o které rozhodl Rada a parlament, tak poté ji musí tedy eh, transponovat do svého vnitrostátního právního řádu a v tomto okamžiku se vztahuje, se aplikuje charta, ale ne absolutně absolutně, to znamená pro všechny ostatní případy, tak tam je to na národních soudních orgánech, aby intervenovali. V okamžiku, kdy Evropská unie ale se stane signatářem úmluvy Rady Evropy, tak poté tam bude něco navíc, taková dimenze navíc, kterou budeme muset i e, zavést do naší praxe, do toho, jak přistupujeme k základním právům. A to je zásadní. Takže kromě všech těch konkrétních otázek, které jsme zde slyšeli a na které odpovím individuálně jednotlivým poslancům a poslankyním, které položili, tak kromě toho si myslím, že ta velká otázka, e, ta je zásadní z vnějšku, tedy mm, e, v našich členských státech, v našich vládách. Vůbec je, ještě si nikdo nepovšiml, jak ta listina základních práv je důležitá. Proto nás čeká velká osvětová práce, proto aby všude v Evropě, aby zde byla vytvořena ta kultura základních práv ve všech našich politikách když třeba někdo bude navrhovat nějaký zákon nebo se bude aplikovat nějaký předpis, tak je třeba mít neustále v hlavě tu otázku, je to v souladu s našimi hodnotami, s našimi základními právy. Je třeba, aby se to stalo takovým automatickým reflexem pro všechny naše politiky a činitele vedoucí, aby si kladli otázku, zdali to, co děláme, je slučitelné se základními právy mm, to podle mě je ten perfektní, perfektní stav, tak by to mělo vypadat. Dnes komise přijme rozhodnutí, které se týká eliminace exekvátor, tedy eh, toho té, toho, eh, té nutnosti eh, uznávat eh, soudní rozhodnutí v jiném členském státu, to znamená zruší se exekvátor, takže ta cizí soudní rozhodnutí budou automaticky uznávána v jiných členských státech a vlastně tady poprvé, když jsme navrhli tuto novou právní úpravu, tak jsme to prověřili eh, tím filtrem základních práv. Nejenom, že jsme provedli ekonomickou analýzu, eh, že jsme provedli impact assessment, eh, nejenom, že jsme zhodnotili dopady na trh, ale také i jsme vyhodnotili, jaký to bude mít dopad na základní práva, respektive hodnoty. Takže vidíte, pomalu, ale jistě jdeme tímto směrem. A já si myslím, že my, tedy komise, rada a vy, parlament, bychom se měli snažit, aby ta výroční zpráva o aplikaci e, e, listiny základních práv, aby se to stalo takovým okamžikem pravdy, kdy my komise díky té naší výroční zprávě a i vy, parlament, díky tomu, jak budete reagovat, kritizovat, či budete chválit tuto naši zprávu, tak aby eh, se to stalo skutečně velkým okamžikem, kdy ukážeme našim voličům, externímu světu, ano, tato eh, listina základních práv není jenom slovem na papíře, ale je to eh, živý Eh, dokument, který je eh, aplikován v praxi a eh, pokud ne, tak je třeba, aby to, mm, na to všichni poukázali. Tak to tedy do příštích voleb tyto dva, tři roky, které nás čekají, tak budeme předkládat tuto výroční zprávu a mm, první zpráva nás čeká na jaře a poté se z toho stane se z toho stane tradice, aby již nikdo nemohl říkat, eh, když eh, vy ve středu, ve čtvrtek zde budete jednat eh, o lidských právech mimo EU, tak aby nikdo nemohl již na vás poukazovat, že jste si neudělali pořádek doma. Děkuji. Děkuji, paní komisařko. A nyní má slovo paní zpravodajka Kingaga. Děkuji, paní komisařko. Děkuji <laughs> kolegové, že jste podpořili zprávu a děkuji především paní komisařce za vstřícnost, otevřenost, spolupráci, která byla velice plodná. A děkuji i za jasné, jasná sdělení. Já si myslím, že všechny názory, které jsme slyšeli, jsou zakomponovány ve zprávě a ty kompromisy jsou zcela přijatelné. Podle mě a i když eh, nemohu eh, eh, podpořit některé pozměňovací návrhy, není možné tedy, ale Eh, eh, vylíte dítě i s vaničkou, je třeba být neustále bdělý a dbát na konkrétní aspekt. Je třeba, aby eh, ta naše očekávání měla konkrétní podobu. A já tedy s potěšením konstatuji, že dnes a zítra se bude diskutovat eh, o celé řadě dalších zpráv, které se dotýkají základních práv, eh, jako třeba dnes boj proti obchodování s lidmi. A díky tomu eh, bude možné zachránit více dětí, protože zde se zakotvují i sankce za třeba to donucování dětí k žebrání a podobně. Mm, po, i zde tedy mm, budeme mm, přijímat další dokumenty, které jsou zásadním milníkem pro to, aby Evropa se stala Evropou občanů. Také je třeba i mm, s potěšením kvitovat, že maďarské předsednictví si stanovilo stejné priority a tady já se obracím na socialistické kolegy, kteří léta a léta Eh, mm, sice vlastně byli svědky porušování lidských práv a dnes se ukazují, že jsou k tomuto kritičtí a vidí to realisticky. Děkuji a budeme hlasovat eh, zítra ve 12.30 a nyní přejdeme k další zprávě, což je zpráva paní Teresy Jiménez Becerril Barrio. Prosím. Pan Kašman měl poznámku. Pane předsedo, Muši, musím odmítnout.